A nyní budeme hlasovat o první zprávě, to je zpráva pana Mendeze de Vigo o rozhodnutí nezvolávat konvent pro revizi smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu. Budeme hlasovat o rozhodnutí jako celku, je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. A je to schváleno. Další bod je hlasování o zprávě pana Mendeze de Viga o přechodných opatřeních týkajících se složení Evropského parlamentu. Máme pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. A ten je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12 has fallen, so we... Nyní pozměňovací návrh 4 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni mohli hlasovat, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 2. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A výsledek. Vidíte, schváleno. Návrh 13, opět jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, takže to ověříme elektronicky, abychom si byli jisti, takže zahajuji hlasování. Everybody's voted. The vote is closed. Končím hlasování. A bylo to skutečně zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8 a 9 padají. 10 jmenovitým hlasováním. Pozměňovací návrh 10 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Gratulujeme zpravodaji. Dalším bodem je hlasování o sedmi návrzích usnesení k situaci v Kyrgyzstánu. Máme tady ústní návrh pana Salafranky. Pane předsedo, jedná se o ústní pozměňovací návrh kolegy Broka, který bohužel tady dnes s námi nemůže být. Pozměňovací návrh se týká odstavce 5 a spočívá v doplnění po tom, kde se hovoří o volbách 10. října, slovy to strengthen democracy and political accountability. To je vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jsou nějaké námitky? Nezdá se, že by byly námitky. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další pozměňovací návrh. To je pan Bartoloci. Prego. Děkuji, pane předsedo. Je tady uh, ústní pozměňovací návrh tady z mé strany k bodu 13, kde vyzýváme komisi, aby vzala v úvahu současnou situaci a možnost uh, vyslat humanitární pomoc po té, co bude situace ověřena. Jaké námitky? Zdá se, že ne. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní máme návrh usnesení předložený šesti politickými skupinami o elektrických vozidlech. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. V odstavci 4 máme dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 6, pozměňovací návrh 1 revidovaném znění, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 6, dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. A ano, skutečně to bylo zamítnuto. Odstavec 7. Oddělené hlasování. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 8, pozměňovací návrh 2, revidovaný, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Bod odůvodnění C, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválili druhá část, pro, proti, zdrželi se, také schváleno. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blahopřejeme. Now the next item is... Další bod je hlasování o návrhu usnesení eh, výboru pro hospodářské a monetární záležitosti eh, k nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. Budeme hlasovat eh, o usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, také schváleno. A mohu vám tedy poblahopřát. Potom tady máme zprávu pana Petrleho ke sdělení komise o Evropském partnerství pro boj proti rakovině. A zase budeme hlasovat o celém usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se také schváleno a já blahopřeji našemu zpravodaji panu Petrlemu. Další věc, o které budeme hlasovat, je zpráva paní Toja k mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. Začneme hlasovat ehm, k odstavci 55, oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že to bude muset ověřit elektronicky. Takže můžete hlasovat. Everybody's voted. Hlasovali všichni, konec hlasování a výsledek je schváleno o pět hlasů. 304 proti 299. Teď tady máme odstavec 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to zase ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. A výsledek je schváleno. A teď budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A já blahopřeji paní Toja. Teď tady máme hlasování o zprávě pana Prodyho k Bílé knize komise nazvané Přizpůsobení za změně klimatu směřování k Evropskému akčnímu rámci. Ale ještě než začneme hlasovat, bych dal slovo panu zpravodajovi. Pan Prody, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, klimatické změny jsou skutečnou hrozbou, které musíme být připraveni čelit, a to nezávisle na tom, že nebude mít stejný dopad na celek našeho území. Rozpad ekosystému bude velkou ranou pro naše ekonomiky a pro naše občany. Už v minulosti jsme mluvili o takové diplomaci a klimatické spravedlnosti. Ale teď musíme začít jednat, a to společně. Já jsem si jist, že Evropská unie musí uchovat eh, svou vedoucí roli v boji proti klimatickým změnám. A jakékoliv spoždění v takovýchto aktivitách by eh, mohlo nesrovnatelně navýšit to, co nás to bude stát, jak sociálně, tak ekonomicky. Hlavně musíme uznat centrální roli místních a regionálních úřadů a nutnost s nimi skoordinovat ekologické a hospodářské inovace, které nám umožňují technologické pokroky. Schválením Bílé knihy žádáme komisi a členské státy, aby podporovali partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem pro financování všech iniciativ eh, pro adaptaci. Každý čtvereční metr našeho území musí být ošetřen, abychom eh, uchovali půdu a vodu čistou, abychom se vyhli erozi a abychom případně i obnovovali spodní vody eh, vodou vrchní. Potřebujeme využívat eh, obnovitelné zdroje energie a přizpůsobit se tomuto. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří přispěli k úspěchu této zprávy. Všem vám velmi děkuji. Grazie, signor Prodi. Děkuji, pane Prody. A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to ještě ověřit elektronicky, můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Schváleno. 305 hlasů pro, 295 proti. A teď přejdeme k odstavci 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že i tohle bude muset ověřit elektronicky, takže můžete hlasovat. Konec hlasování. Schváleno. Teď Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 3, zase jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 68. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme si to zase elektronicky. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Dobře, konec hlasování. Schváleno 297 a 293 proti. To bylo velmi těsné. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme zase ověřit elektronicky. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Ne? Můžete hlasovat. Teď už hlasovali všichni, vidím. Takže konec hlasování. Jak to asi dopadne? Tentokrát to bylo tedy schváleno velkou většinou. Větší tedy než předtím. Odstavec 73, tady máme oddělené hlasování. První část, bude pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit elektronicky. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. A teď budeme hlasovat o celém usnesení. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. A já ještě jednou blahopřeji panu Prodymu. Příští bod, to je hlasování o zprávě pana Kocolino o ochraně finančních zájmů společenství a boji proti podvodům. Budeme hlasovat O pozměňovacím návrhu 1 je to jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Všichni už měli možnost hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o celém usnesení. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A blahopřejeme panu Kocolínovi. Teď budeme hlasovat na zprávě pana Dojče. To znamená výroční zpráva Evropské investiční banky k roku 2008. Budeme hlasovat o celém zprávě, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A naše poslední položka na hlasovacím seznamu pro dnešek, to je usnesení k masakrech, k nímž došlo v městě Jos v Nigerii. Myslím, že tady máme několik ústních eh, pozměňovacích návrhů. Nejdříve paní Kim Nielsen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkala během rozpravy, Navrhla jsem ústní pozměvací návrh k odstavci 6. Vyzývá nigerijské úřady, aby odvolali nedávné rozhodnutí vlády, aby popravili ty, kteří jsou odsouzeni k smrti. Aby vytvořili více místa ve vězení. To je neuvěřitelné porušování lidských zpráv, čili měli bychom neustále uplatňovat moratorium a měli bychom jim připomenout, že trest smrti je naprosto proti veškerým mezinárodním závazkům, které byly učiněny ze strany Nigérie. Máte někdo nějakou námitku? Nevidím, takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pan Kačmárek bych chtěl podat ústní pozměňovací návrh k odstavci číslo 7. Prosím. Vážené dámy, vážení pánové, jde o to, že svoboda se vyjadřovat a další svobody byly předmětem mezi jednání Evropskou unii a Nigerii v souvislosti s dohodou z Kotonu. Děkuji. Jsou prosím nějaké námitky, nejsou, Dobře, můžeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní můžeme hlasovat o celém textu usnesení, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Okay, yeah, yeah, yeah. So Vážení kolegové, máme 11.30. Máme přibližně 25 minut, než k nám dorazí pan místoprezident Joe Biden. Takže navrhuji, abychom nyní udělali vysvětlení hlasování do eh, za 5 minut 12, ale prosím, buďte na místech 10 minut, maximálně 5 minut před zahájením našeho slavnostního zasedání, abychom mohli skutečně náležitě přivítat a přijmout pana místoprezidenta Joe Bidena.